Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the next committee meeting. Vítám vás na dalším zasedání výboru. Pojďme se posadit všichni a začneme. Vložte své hlasovací karty do hlasovacího zařízení a začneme nejprve zkouškou. Zahajuji hlasování, takže zkušebně prosím hlasujte. Press button. Zmáčknete nějaké tlačítko. Funguje to všechno? Bezvadně. Takže hlasujeme spolu s Pilar. Kdo další? Kolega Kyle ještě není připraven. Takže počkáme, ale ne více než tři minuty. Dobrá? Vyhlasujete proti? Dobře. Děkuji. Tak pojďme do toho. Nejprve vzdělávání v digitálním věku. Výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU. Spravodajem je Thomas Deutsch. Kompromis jedná pro, proti, držel se, schváleno. Návrh 9 pro, proti, budeme hlasovat kontrolně elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 9. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, budeme opět hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 10. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut tentokrát. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat kontrolně elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 22. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 58. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 60 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 60. Končím hlasování. Návrh byl také přijat. Závěrečné hlasování o tomto souboru byl přijat. Hlasujeme elektronicky nyní o celku. Končím hlasování. Návrh byl přijat 48 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji. Návrh stanoviska eh, o Eh, rámcovém předběžná zpráva o VFR na období 21-27, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4 pro, proti, budeme hlasovat elektronicky. To mi není jasné. Návrh 4, končím hlasování. Návrh byl přijat. 5 pro, proti, kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 5. A končím hlasování. Eh, sedm, osm a devět současně pro, proti, zdrželi se, návrhy byly přijaty, 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis 2 pro, omlouvám se, 58, z 18 přeskakujeme na 58, kde je pro, proti, Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 58. Končím hlasování. Is accepted. Compromise 2. Děkuji. Kompromis 2. Návrh byl přijat. Navíc ke kompromisu 2 dodatek proti. Budeme hlasovat elektronicky o dodatku ke kompromisu 2. a končím hlasování. Návrh byl přijat. Dodatek ke kompromisu 2 na žádost zelených. První byl na žádost SAD, nyní na žádost zelených. Kde je pro? Proti? Budeme hlasovat elektronicky o dodatku ke kompromisu 2 na návrh zelených. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti. Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 17. A končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dodatek ke kompromisu 3 na žádost zelených, kde je pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o dodatku ke kompromisu 3 na návrh zelených. Končím hlasování. Návrh byl přijat 24 pro, proti zdrželi se, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 24. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti zdrželi se schváleno. Dodatek ke kompromisu 4 na žádost zelených. Pro, proti, budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 30 pro, proti, drželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti zdrželi se schváleno, kompromis 6 pro, proti zdrželi se schváleno, dodatek ke kompromisu 6 na žádost SAD a zelených pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dodatek ke kompromisu 8 na žádost zelených pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o dodatku ke kompromisu 8 na žádost zelených. Končím hlasování. Návrh byl přijat. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 39 pro, proti. Pojďme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 39. A končím hlasování. Zamítnuto 35 pro, proti 35, opět budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Takže 59 pro, proti, drželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 63 pro, proti. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 63 a končím hlasování. Zamítnuto 65 pro, proti. Zdrželi se zase hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 65. Končím hlasování. Zamítnuto. 67 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 66 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 68 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 69 pro. Proti zdrželi se schváleno. 70 pro. Proti zdrželi se schváleno. Závěrečné hlasování. O návrhu v pozměněném znění hlasujeme elektronicky. A končím hlasování. Dobrý výsledek, děkuji zpravodaji, děkuji. OK, thank you very much. Děkuji vám. Vážení přátelé, Není nezbytné, abyste nyní opouštěli tento sál, protože zasedání ITRE ještě bude dvě a půl hodiny pokračovat. A rád bych vám poskytl důležitou informaci, kterou možná nevíte. Ale dobrá. My sneseme vše. Let us go to the next... Dámy a pánové, budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu jednání a to je bod číslo 10, zavedení specifického finančního programu pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivním odpadem. Pan Petr Korumbašev je zpravodajem pro toto téma. Jde o návrh poskytování pomoci členským státům v postupu při uzavírání a vyřazování jaderných elektráren a vychází se z článku 203 smlouvy Euratom. To znamená, že Rada toto přijme po konzultaci Evropského parlamentu, leč není povinna eh, se stotožnit s stanoviskem parlamentu. A pane zpravodaj, milý Petře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jistě víte, dva programy pro elektrárny v Kozloduji a v Bohunicích ehm, vycházejí z přístupových smluv Slovenská a Bulharská. Není navazujeme na závazek Unie poskytnout finanční eh, podporu, zvláště co se týče jednotky 1 až 4, Kozloduje jako a eh, Derné elektrárny Bohunice 6. Také zahrnuje program pro vyřazení a nakládání s radioaktivním odpadem ve spolupráci s Společenským výzkumným centrem ERC Evropské unie pro jaderný výzkum. V své zprávě se chci věnovat výzvám vyřazování jaderných zařízení z provozu. E, bude se to řešit společným nástrojem tak, aby se posílily synergie a sdílení znalostí. A v této souvislosti chci potrhnout, že je nesmírně důležité, aby v budoucnu možná eh, pod vedením JRC vytvořit ad hoc skupinu nebo výzkumnou skupinu nebo i výzkumný institut v budoucnu, kde by se združovaly informace a znalosti v souvislosti s tím, jak fungovalo vyřazování různých jednotek z provozu v různých členských státech jsem toho názoru, že tyto praktické zkušenosti bude možné i v budoucnu možné využívat při vyřazování dalších jednotek z provozu jak v EU, tak možná i mimo Evropskou unii. Abychom měli kvalitní legislativu v rámci stávajícího nařízení Euratom, to je nařízení 1368 lomeno 2013, mohli bychom zvážit i stejný eh, rámec pro vyřazování, jaký máme v případě Litvy jaderné elektrárny Ignalina. A umožnilo by nám to i objektivnější přístup EU k eh, otázkám energetiky, využívat zdroje pro vyřazování jaderných elektráren i v jiných zemích finance jsou 460 milionů, přičemž eh, je to rozložené mezi Slovensko, Bulharsko a JRC. Hovořili jsem se zástupci tří vlád Litvy, Slovenska a Bulharska. A jediná země, která nechtěla navýšení eh, těch finančních prostředků, bylo Bulharsko. Domnívám se, že v případě Litvy, a hovořili jsme o tom už včera, by měli dostat eh, více peněz, než eh, navrhuje komise. A o tom už hovořilo, se hovořilo včera. tom článek 7 který eh, říká, že by zde zapojení EU nemělo být více než 50%, není správný. Co by to mohlo také znamenat? To mohlo by znamenat, že by to je třeba nulová participace, protože méně než 50% je i nula. Máme v Bulharsku 60%, na Slovensku 63%, takže i tento návrh komise vlastně není v souvislosti se stávající praxí. A Bulharsko i Slovensko mají své programy na vyřazování, které dobíhají ve Slovensku 2025, respektive 2030. Myslím si, že by zde neměl být maximální limit zapojení komise či EU, měl by zde být spíše minimální hranice zapojení. Také chci poukázat na to, že vyřazování čtyř jednotek v Kolzodu v Bulharsku je už předčasné, protože tam proběhlo mnoho modernizačních programů v Kozloduji a obecně a lidé v Bulharsku jsou poněkud znepokojeni, že se šlo touto cestou, protože jednotky 3 až 4 se musí zavřít, ale přitom by mohly fungovat ještě dnes a cena by byla 14 až 15 euro za megawatt hodinu, což by bylo velice levné a žádný jiný zdroj energie se na tuto nízkou cenovou hladinu nedostane. A myslím, že podobné je to v případě Slovenska. V případě Litvy je to trochu jiné, protože tam máme co dočinění trochu s jiným typem reaktoru. Postupy vyřazování znamenají také, že třeba upravit infrastrukturu protože je přizpůsobena jednomu typu, ale kompletní vyřazení určitého typu infrastruktury znamená i změnu vnitrostátní legislativy a je zde intenzivní úsilí naplňování závazků, tak aby došlo k bezpečnému vyřazení reaktoru. Takže Vítám návrh komise, ale chtělo by to určité změny, například článek 7, financování. A co se týče Bulharska a Slovenska, tak zde máme opravdu před sebou velice pozitivní příklady vyřazení z provozu. Ale v budoucnu je důležité spolupracovat této oblasti, možná i s tou Mezinárodní agenturou pro atomovou energii ve Vídni, která funguje v rámci OSN a vytvořit nějaký třeba celosvětový tým pro vyřazování reaktorů různých typů v různých zemích. Protože to je typ znalostí, které by si někdo mohl jen tak nechat pro sebe. Pokud máte takovýto typ znalostí, je důležité je sdílet v celém světě. Děkuji. Děkuji vám, vážený pane kolego, za úvodní slova. Nyní dostanou příležitost stínový zpravodajové za EPP. Je to pan kolega Langen. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme včera hovořili o jaderné elektrárně Ignalina a to je něco úplně jiného než reaktory eh, v Bulharsku a na Slovensku. Ignalina v asociační dohodě s Litvou vlastně byla uzavřena nuceně, vzpomínám si na rok 2006 a 2009, kdy tyto dva reaktory černobylského typu byly uzavřeny v případě Bulharska a Slovenska. Ty reaktory, které zde řešíme dnes, eh, jsou ty problémy mnohem menší. Programy vyřazování zde byly efektivnější, rychlejší a úspěšnější z hlediska rozměru menší. To za prvé a za druhé. V této oblasti jsme také nezjistili tu velkou míru kritiku, kterou vyjádřil účetní dvůr v Lucemburku v září 2016, protože tehdy účetní dvůr doporučil, vyšší vnitrostátní kofinancování v letech 2014 až 2020. A pozastavení specifických finančních programů po roce 2020 a zároveň uznání vlastní role členských států při zajištění principu znečišťovatel platí ve stávajícím finančním rámci a i proto potom Eh, využívat vlastně vnitrostátní prostředky pro vyřazování a pro eh, skladování odpadů. Dnes řešíme Kozloduj a Bohunice, tady bulharské a slovenské elektrárny. Pan kolega se pohroužil do dané problematiky, já s ním obecně souhlasím v tom, že návrhy komise bychom měli podpořit, ale kde mám určité obavy, protože je to pravý opak toho, co navrhl účetní dvůr před dvěma lety, je navýšení toho spolufinancování EU z 50 na 60 podíl. To je v rozporu s dosavadním úsilím a s dosavadními zjištěními. To platí pro Ignalinu, tam bylo 20 a zpravodajka navrhla jenom 14%, to znamená 86% kofinancování ze strany EU. Na první pohled to vypadá jednoduše, ale obecně mé dlouholeté zkušenosti ukazují, že efektivní nakládání s takto velkými programy vyřazování bývá o to lepší, čím vyšší je podíl dočených zemí. Když dojde ke 100 financování, tak vlastně mají zájem udržet eh, náklady na úzdě jenom ti, kdo financují. Tak proto eh, jsem mm, poněkud znepokojen stávajícími návrhy. A co se týče toho společného výzkumného střediska Belgii, v, Fismaru Smaru a v Itálii, v Nizozemsku a v Karlsruhe, že by se to spojilo, že se tam ukládá a předávají znalosti, s tím souhlasím s panem zpravodajem, to je smysluplné, ano, jistě, ale na druhou stranu, když si uvědomím obecnou situaci jaderné energetiky, tak v polovině členských států existují novostavby nebo obnovení a nebo ve Francii nebo jinde velký blok jaderných elektráren. Zatímco v mé zemi Německo se do roku 2022 mají jaderné elektrárny vyřadit z provozu bez jakýchkoliv evropských financí. A v mém regionu je nejmladší elektrárna Milheim Kerlich od roku 1988. Teď postupně dochází k jejímu vyřazování, aniž by jakkoliv se Evropa zapojila. A já jsem tady proto, aby zůstal zachován ten vlastní podíl tak, jak bylo sjednání, ale abychom pomohli v tom, aby se ty práce rychle dokončily. Já myslím, že v tomto duchu nalezneme společnou pozici. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Co se týče FDD? Ne, nikoli. Pan Balčitis? Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za detailní analýzu příslušných problémů a jejich představení na tomto fóru. Mám na mysli eh, problémy jaderných elektráren, které čelili určitým podivným politickým rozhodnutím, protože litevská elektrárna mohla vlastně bezproblémově fungovat do roku 2017 a něco podobného by bylo možné říct o bulharských a slovenských eh, elektrárnách. Pan zpravodaj to zmínil. My se snažíme přesvědčit každého o tom, že se, snaží, že, eh, se snažíme uzavřít jadernou elektrárnu. Není to nějaká klasická továrna nebo klasický podnik a proto je důležité hledat vlastní finanční zdroje. Já s tímto pohledem nesouhlasím, souhlasím s pohledem zpravodaje, který říká, že bychom zde potřebovali minimální částku Evropské komise, evropského financování a potom tu částku navyšovat v souvislosti s tempem eh, kroku vyřazování, protože v určitou chvíli bude nutné elektrárny zavřít. Měli bychom také vytvořit výzkumné středisko nebo výzkumný výbor, kde by se zdržovaly zkušenosti jednotlivých zemí při vyřazování a bylo mi možné je sdílet v evropském měřítku i mimo evropských instancích. To by byla přidaná hodnota. Děkuji velmi, souhlasím se všemi vašimi myšlenkami. Děkuji. A za Evropskou komisi Massimo Gariba. DG Energy. Říkám to správně? Ano, říkáte to správně. Dobré ráno, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji panu zpravodaji, panu Korumbačevovi za skvělou práci, kterou učinil při eh, revizi tohoto návrhu. My jsme včera na tomto výboru diskutovali o Ignalíně a o tom teď hovořit nebudu. Zaměřím se na obsah tohoto návrhu. Eh, upozornil bych na dvě klíčové informace. Za prvé, jaderná bezpečnost je klíčovou prioritou EU a proto Evropská komise předložila tento návrh, aby se dokončilo vyřazování obou zařízení Kozloduje a Jaslovských Bohunic. Druhý strategický bod, který předkládá tento návrh, spočívá v tom, že poprvé jsou prezentovány společně, to znamená vyřazení Kozloduje, vyřazení Bohunic a potom také téma společného výzkumného zařízení. Proč? Považovali jsme za důležité, aby tato pokročilá fáze vyřazování byla podpořena expertízou. Takže plně souhlasíme s tím, co navrhuje pan zpravodaj v tomto duchu. Co se týče těch částek v návrhu komise, to jsou ty částky, které jsou v tom plánu vyřazování obou členských států Slovenska a Bulharska. A jsou považovány za dostatečné pro dokončení operací vyřazení eh, do roku 2025, respektive do roku 2030. K poslednímu bodu, který bych zde rád dnes zmínil, bych řekl toto. Praxe v kofinancování. Tam je míra kofinancování 30 až 40 v těchto dvou zemích. A jak jeden z poslanců už zmínil, tak eh, zpráva účetního dvora z roku 2016 poukázala na to, že výraznější zapojení příjemce také vlastně zvyšuje stotožnění se s projektem jako takovým a to eh, proto komise se domnívá, že je správné, aby se procento financování na straně jednotlivých států zvýšilo a omezilo své intervence na maximum 50%. Děkuji. Děkuji vám a velice se omlouvám panu Kolíčkovi a paní Leševalier, protože vy jste mi nedali najevo, že si chcete vzít slovo. A paní Ševali je stíná zpravodajka Jaromíre, vy jste nebyl na seznamu, ale vy chcete mluvit za GUE, dobře. Dostanete slovo jakožto zástupce GUE, prosím. Děkuji. Bohužel já jsem pouhý inženýr, nejsem odborník na politiku a tak jsem se nestal stínovým zpravodajem, protože já vím, o čem je řeč. Na rozdíl od některých vážených kolegů. První vážený kolega, pan Langen, zmiňoval že musí vyřadit podle rozhodnutí svojí vlastní vlády všechny jaderné bloky. Proto je to jejich povinnost, je to jejich rozhodnutí a musí si to zafinancovat. To je logické. Ale naopak v přístupových smlouvách tří zemí, tří států Litvy, Bulharska a Slovenska je obsaženo vyřazení jaderných elektráren, což je vynucováno komisí a proto musíme přispět k tomuto vyřazování. A já jsem hluboce udiven, že někdo z komise bez jakýchkoliv technických znalostí se rozhodne, že se má zvýšit spoluúčast každého jednotlivého státu. Já bych rád vyzval tyto experty komise na technickou diskusi. Zda vědí, jak je objem betonu, který je třeba odstraňovat, jak to vypadá s radiací v každém jednotlivém typu materiálu, jak zacházet s ocelí a různými kompozitními kovovými materiály. A zda si uvědomí, že zvláště v Litvě je mezisklad ve vzdálenosti 10 kilometrů od eh, příslušné jaderné elektrárny. A jestli pak někdo z nich někdy v minulosti vyřazoval takové obrovské zařízení. Já o tom trošku něco vím. To jsou tedy otázky, které máme které musíme vyřešit. A navíc, včera jsme široce diskutovali o programech pro budoucnost. Za, pro zkoumání, zacházení s materiály s různou mírou radioaktivity, vysokou či nízkou a využívání těchto materiálů, to je něco, co musíme zahrnout do našich budoucích programů. Protože nyní hovoříme o desítkách reaktorů v Německu, o těchto reaktorech, o kterých hovoříme v této zprávě, ale existují ještě další menší reaktory, například i na univerzitě ve Vídni centru Vídně a jednoho dne bude třeba i takovéto reaktory rozebrat, vyřadit. A myslím, že na řadě univerzit jsou malé reaktory a dříve nebo později budeme řešit problém, co uděláme s tím materiálem, který byl použitý v těchto reaktorech. Jak zacházet eh, s těmito materiály s vysokou či nízkou mírou radioaktivit znalosti a myslím, že tyto znalosti jsou velice cené. Je třeba možnost je využít v Německu, v Rakousku, ve Francii, v Itálii i jinde. Musíme tedy vytvořit takový program, který nám umožní vyřešit tento problém budoucnosti. A já si myslím, že pan Langen se mnou bude souhlasit. Děkuji, nyní má slovo paní Leše Valie za ENF. Merci, Děkuji, pane předsedo je nezbytné zajistit financování pro vyřazování jaderných zařízení z provozu a pro eh, nakládání s radioaktivním odpadem. V Evropě bylo 80 reaktorů zastaveno a jenom 3 vy, vyřazeno z provozu. 126 je stále v provozu, 58 ve Francii a do budoucna je to tedy velká výzva. Eh, Vyčasování na Slovensku a v Bulharsku a financování souvisí s přísliby, které byly dány při přistoupení zemí a tyto sliby je třeba dodržet. To vyřazení z provozu je také nutné eh, provést, protože je není jak eh, za, zakrýt. Je třeba, aby země sdělali své technologické znalosti, eh, nejen pokud jde o vyřazování z provozu, ale také pro nakládání s radioaktivním odpadem. Zkušenosti získané v Evropě by měly být užitečné pro všechny členské státy i kvůli lepšímu designu budoucích elektráren v těch státech, které na tom budou mít zájem. Společné výzkumné centrum by mělo poskytovat vědecké poradenství a technické know-how na podporu eh, politických rozhodnutí Evropy. Ale volba energetického mixu by neměla být dána ideologií, ale měla by zůstat eh, svobodnou volbou členských států. Bulharsko a Slovensko přišly o desítky miliard eur kvůli předčasnému uzavírání reaktorů, které ještě měly licenci. Je tedy třeba dnes jim pomoci s vyřazováním z provozu, je třeba zajistit bezpečnost. Všichni potřebujeme více zkušeností s tímto vyřazováním, ale to by nemělo eh, umožnit komisi, aby se vměšovala do strategických rozhodnutí členských států. Eh, pokud jde o samotný text, je logické zavést jediný program a společný rozpočet, tak aby se sdílely zdroje a aby se usnadnily transfery mezi projekty. Na rozdíl od zpravodaje považuji za nezbytné eh, také stanovit maximální míru financování, tak aby členské státy eh, to nemuseli financovat sami a myslím, že 50% je akorát. Děkuji vám, paní... Eh, Mr. Langen. Eh, paní kolegyně, pan Langen se přihlásil, protože pan Kohlíček se o něm zmínil, tak můžete ještě se vyjádřit. Ano, má-li toto být živá debata, tak je třeba mít možnost se ještě jednou přihlásit. Pan kolega inženýr a místo předseda řekl, že o politice nemá žádné tušení, ale inženýrství rozumí. Rád bych vyjasnil jednu věc. Nejde o to, že někdo z pohledu techniky chce něčemu bránit. Pokud to vidím správně, tak jsme poskytli pro Litvu celkové náklady, které se odhadují na 1,85 miliard, Bulharsko 731 milionů a 671 milionů v případě Slovenska, 890 milionů pro výzkum dopadů. Takže v souhrnu je to docela vysoká částka. A je třeba zde rozlišovat. Celkem se, tu máme 8 jaderných reaktorů první e, generace sovětského typu, které byly prostě podmínkou jejich vyřazení pro přistoupení těchto zemí do EU, to je správné a proto je také přiměřené provedení financování ze strany EU. Co se týče Ignaliny, vzpomínám si na rok 2008, což je přesně 10 let zpátky, kdy ruský inženýr a vedoucí provozu řekl, že do obou reaktorů investovali 300 milionů eur za účelem zvýšení bezpečnosti. Dříve tam bylo 30 až 40 eh, povinných povinně nahlášených nehod eh, ročně, teď už nemáme žádné a teď tu krásnou elektrárnu musím vyřadit, říkal. To tedy znamená, že teď jsou tam ty podmínky úplně jiné než v jiných případech. Takže u Ignalíny si myslím, jako dobrým svědomím těch 80% můžeme dát a u těch jiných 50% to je, myslím, správný poměr. Jsem proti tomu, aby se eh, více navyšoval ten vlastní poměr přes to, co už zde dosud je. Děkuji, pane kolego. Já se chci zeptat Evropské komise, chcete ještě stručně zareagovat? Po všech těchto projevech, které zazněly komise, pan Massimo Gariba? Ne, myslím, že se nebudu dále vyjadřovat. Předseda, děkuji. Takže pan zpravodaj Korumbašev má slovo. Děkuji. Pane předsedo, já trochu vystoupím ze své úlohy zpravodaje této zprávě a pohovořím eh, prostě jako bulharský europoslanec. Myslím, že je eh, cynické mm, žádat po těchto třech zemích, aby uzavřeli své reaktory, odsouhlasit toto podmínku, vlastně dát jim to jako ultimátum. A potom najednou Evropská komise řekne, měli byste se o ty své reaktory strat lépe. Přesně jak říkal pan Kohlíček, toto nebylo suverénní rozhodnutí, které by přijala suverénní kandidátská země. Byla to podmínka daná Evropskou unii, která měla tehdy 15 členských států. A bylo řečeno, že buď se mm, uzavřete ty reaktory a připojíte se k Unii, anebo ne. A e, Bulharsko i Litva s tím souhlasili a jak říkal kolega, litevský reaktor mohl fungovat ten typ reaktoru mohl ještě fungovat ten náš, také ještě mohl fungovat a mohli bychom se vyhnout tomu obrovskému eh, výdaji 9 milionů eur ročně. A to říkám jako člověk, který hovořil se zástupci všech tří vlád. Jediná ze tří vlád, která nežádala další finanční podporu, byla vláda bulharská. A myslím, že tedy není dobré, aby komise eh, se snažila vyhnout eh, svému závazku, eh, který vznikl tím, že dala určité ultimátum kandidátským zemím, které chtěly přistoupit do EU. Když jde o suverénní rozhodnutí suverénního státu. Když takový suverénní stát se sám rozhodne, tak za to nese odpovědnost, ale tady to bylo dáno jako podmínka pro přistoupení k EU a myslím, že není v pořádku e, potom se takto vyjadřovat. Není správné, že komise chce snížit svůj podíl. Jsem si jist, že najdeme nějaké řešení, protože ty částky pro Bulharsko a Slovensko jsou celkem malé a obě země jsou dobrým příkladem úspěšného vyřazování z provozu a doufám tedy, že u obou zemí v tomto období eh, se najdou finance. Doufám, že i další období bude úspěšné. Doufám, že bude více eh, eh, financování společných výzkumných center. a doufám, že také bude, moci, eh, bude možné využít znalostí členských států, které potom budou prospěšné nejen pro EU, ale i jinde. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 18. října. Budeme je posuzovat 5. listopadu na výboru ITRE a hlasování na ITRE bude 3. prosince. Bod číslo 11. Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. V, e, v EU a nejen v EU, protože tento projekt je mezinárodní, globální. Dnes budeme tedy projednávat návrh zprávy. Naším zpravodajem je Marian Jean Marinescu. Já bych chtěl připomenout, že v tomto případě rada nemusí konzultovat Evropský parlament, ale Evropský parlament se rozhodl vyjádřit své stanovisko eh, formou zprávy z vlastní iniciativy. To téma je důležité, už jsme o tom několikrát diskutovali. A je to naše reakce na návrh komise, eh, který se týká eh, změny rozhodnutí Rady z roku 2007, jimž se zřizuje společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné e, syntézy. Takže, jak jsem říkal, je to velice důležité téma, protože se e, tady vynakládá hodně peněz a vyvolává to velké naděje. Náš kolega e, má slovo, tedy pan Marinesku. Děkuji vám, pane předsedo. ITER je velice důležitý projekt, myslím, že bychom jej měli podporovat i nadále. V poslední době e, tento projekt e, postupuje poměrně rychle, už e, se neobjevují takové problémy jako dříve. Teď se provádí externí audit, který ukazuje, že ten projekt by mohl dosáhnout velice dobrých výsledků ve své zprávě mám několik komentářů týkající se administrativních aspektů. Protože tam jsou otázky týkající se různých ehm, komisí a výborů a není jasné, kolik by měli mít členů. Nebo kdyby se měli eh, scházet. Jinak souhlasím s návrhem komise. Thank you very much. Děkuji. Pane kolego, to bylo velice jasné a stručné a přesvědčivé. Pan Zanonato za SD. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu Marinesku za návrh zprávy, který eh, považuji za text, s nímž mohu souhlasit, zejména pokud jde o nutnost zajistit vhodné financování v oblasti eh, energie z jaderné syntézy. A myslím si, že se do budoucna ukáže, že tato jaderná syntéza by mohla být zdrojem energie. Víme, že tento projekt musí ukázat, že lze kontrolovat jadernou syntézu během eh, podstatné doby, třeba jedné hodiny. Eh, podporuji tedy také eh, účast EU e na tomto projektu. Je třeba, aby ve víceletém finančním rámci byly společné závazky sdílené s dalšími mezinárodními partnery. Pokud jde o formulaci zprávy kolegy. Eh, připadá mi zvláště příhodný odstavec, kde se vyzývá rada, aby se snažila stimulovat synergie a spolupráci mezi ITER a programem výzkumu eh, Euratomu. Také souhlasím, že je třeba eh, posuzovat i příspěvky eh, naturální, věcné a je třeba, aby komise podporovala radu při sledování práce společného podniku, pokud jde o složení komisí, složení eh, eh, a jejich scházení, odměňování členů, je třeba toto ještě vyjasnit. Pak se tady také vyzývá rada, aby eh, hodnotila příspěvky pro země, eh, které hostí ITER. Tady nemám eh, přímo námitky, ale mělo by se vyjasnit úmysl tohoto textu, tohoto požadavku. Já proto tedy předložím určité pozměňovací návrhy. Chtěla bych, chtěl bych připomenout to rozhodnutí z roku 2007, kde se eh, navrhuje rezerva na nečekané události, tak aby eh, podnik se nedostal do problémů. A potom ještě chci říci, že vítám nový přístup k řízení rizik, tak jak to přijal ITER. Týká se to i případných možností na zjednodušení řízení. Myslím, že by bylo dobré, aby zpráva z vlastní iniciativy také odkázala Eh, na to, že je chybou, že rada nekonzultovala parlament. A v tomto smyslu předložím pozměňovací návrh. Navrhnu eh, v této souvislosti možnou reformu smlouvy o Euratomu. Myslím, že by to bylo eh, oprávněné, aby skutečně parlament i v této věci měl eh, úlohu spolu zákonodárce. Myslím si, že ITER je eh, programem, který má velkou vědeckou i symbolickou hodnotu. Je tam Eh, vlastně možnost, kdy eh, země, které představují eh, polovinu populace, spolupracují na velkém technologickém pokroku a já doufám, že se tedy v tomto duchu bude pokračovat, že dojde k racionalizaci řízení a mělo by dojít také ke zvýšení efektivity, aby nedocházelo k prodlevám. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, paní Rivasi za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh ITER, když se dívám na pozměňovací návrhy eh, kolegy zpravodaje, on tam říká, že ITER vyřeší eh, problém klimatických změn, oteplování planety. A já mám chuť mu říct, oteplování eh, planety když to bude v roce 2050 a zjistíme, že došlo k oteplení o 3 stupně, tak to bude pozdě. V roce 2100, když to bude 4-5 stupňů, tak to bude zase pozdě. Takže když říká, že jaderná eh, syntéza by měla sehrávat důležitou úlohu, eh, v budoucím energetickém uspořádání v EU a ve světě, že by to mělo být prospěšné pro životní prostředí a ekonomicky konkurenceschopné, tak mám pocit, že tady zacházíte trochu daleko. Protože když eh, hovoříme o konkurenceschopnosti, eh, podívejte se na eh, ITER. ITER. Bylo tam 5,9 miliard, teď je tam 19 miliard. A zajímavé je, že americké ministerstvo energie odhodlo náklady ITERu na 65 miliard dolarů. My, poslanci, neustále se zabýváme rozpočtem ITER. Je to opravdu eh, rozpočet velice silný, říká se neustále, že je třeba omezovat náklady. Ale už samotná konstrukce ITERu je složitá. Je tam EU, ale potom členské státy, které e, přispívají e, vlastně v naturálích různým vybavením. Pak je tady technický problém. Snažíme se všechno e, dát do jedné, jednoho boxu, který ale neumíme vlastně vyrobit. Neznáme eh, všechny technické možnosti k řešení tohoto problému. A pak je tady také problém s časem. Já bych chtěla komisi položit otázku, když nebo kdy eh, předpokládáte, že ITER bude napojený na elektrickou síť. ITER, to je vlastně výroba plazmatu. Pak tady je eh, druhý reaktor, pak bude třetí reaktor, to bude reaktor produktivní, ale ITER nebude vyrábět eh, elektřinu do sítě. Hovořilo se o roce 2050, ale už jsme nabrali desetileté spoždění. Jak to tedy bude vypadat? A potom ještě bych se chtěla zeptat eh, komise, jaké jsou náklady na eh, vyřazení ITERu z provozu. Je to tam někde zohledněno? jak eh, ohodnotilo se v roce 2010, jaká je současná situace. A konečně eh, ta fúze, jaderná syntéza, to není eh, jenom čistá výroba. Já jsem vedla nezávislou laboratoř a máme tady radioaktivní vodík, které vzniknou velká množství. Pokud dojde k nějaké nehodě, tak eh, se to rozšíří všude. A potom tady máte aktivační produkty, to jsou různé kovy, neutrony, které bombardují kovy, to také vyvolává eh, radioaktivní odpad, takže nemůžeme říci, že jaderná syntéza nevy, neprodukuje radioaktivní odpad. Ano, není tam třeba plutonium a další prvky, ale stále ten radioaktivní odpad tam je. Já považuji ITER za největší plítvání evropskými penězmi s těmi penězmi jsme se mohli soustředit na obnovitelné zdroje, energetický přechod. Všichni hovoří o naléhavé situaci, o klimatu, ale toto není projekt, který tenhle problém vyřeší. Takže mm, vážený pane eh, kolego, eh, tolik jsem k tomu měla a souhlasím s tím, co říkal kolega ze socialistické frakce. Je třeba také revidovat smlouvu o Euratomu. My pouze poskytujeme stanovisko a mm, to je, to je prostě stanovisko, které nemusí nikoho zajímat a proto by se ta smlouva měla revidovat. Děkuji vám a dalším na mém seznamu je pan Kohlíček, eh, místo předseda, pan inženýr Kohlíček. No, já se omlouvám, ale já s paní kolegyní nebudu souhlasit. My jsme se včera velice obsáhle bavili o budoucím programu vědy a výzkumu a říkali jsme, že ty programy, které budou zařazeny, musí být špičkové. A právě program fúze, to je špičková záležitost. Vy jste správně řekla. Materiály na vysoké teploty, prostředí naprosto neznámé. My dneska vyrábíme plazmu. V tomhle reaktoru, v tom ITER dnešním, děláme plazmu. A zkoušíme tu plazmu zahustit. To je první náš úkol. To vůbec neřeší životní prostředí, to vůbec neřeší oteplení klimatu. Ve druhé fázi, jak jste správně řekla, teprve budeme mít pokusné zařízení a teprve ve třetí fázi, které se dožijí naše děti, budeme schopni získávat nějakou energii. Doufáme, protože to je výzkum. To je špičkový výzkum a u špičkového výzkumu nikdy nemůžeme říct, jestli ten směr, kterým jdeme, je správný. Ale přesto je to něco naprosto špičkového, naprosto unikátního a je třeba se zabývat i těmi otázkami, které jste říkala. Co udělat s materiály, až se to bude znovu muset likvidovat? A ještě jednou říkám, je to špičkový výzkum, proto si myslím, že bychom to měli podporovat, protože Evropská unie není jenom obchodní společenství, není jenom volný pohyb lidí, ale je to také volný pohyb myšlenek. A špičkový výzkum, to je to, co nás může udržet na špičce v celém světě. A ITER k tomu patří. Proto to podporujeme. Děkuju. Thank you very much. And the next speaker... Děkuji a další kolega Tamburano. Ringrazio. Děkuji zpravodaji za prezentaci zprávy a za informace, které se s dobrou vůlí snaží zlepšit fungování společného podniku. My podporujeme zájmy a cíle, mohli bychom tedy souhlasit i s návrhem kolegy. Souhlasím s kolegou Zanonato, ale to je taková obecná úvaha, pokud jde o význam parlamentu parlament by se měl vyjadřovat v rámci postupu spolurozhodování k tomuto společnému projektu. Co se týče ITER a větších prostředků, tady máme mm, trošku jiný postoj. Ne, že bychom si mysleli, že výzkum a experimenty nejsou důležité, ale tento projekt vyžaduje velké prostředky od Unie a ty výsledky eh, zatím se nějak nekonkretizovaly do roku 2018. Když se podíváme na první odstavec, eh, tak eh, se tady říká, že ta syntéza by měla hrát důležitou roli v budoucím evropském a globálním energetickém prostředí, jakožto zdroj bezpečný, vůči klimatu šetrný, ekologicky zodpovědný a ekonomicky konkurenceschopný. A to je pro nás vlastně ten prvotní hřích celého eh, tohoto projektu. Do roku 2050 vlastně nebudeme mít žádné nějaké konkrétní výsledky, které by bylo možno využít na komerční bázi. Bude se do toho stále dávat prostředky EU a tedy i členských států. Dosud zatím nevidíme eh, světlo a pokud budeme vidět tedy světlo produkované jader, jadernou syntézou, tak eh, možná mezi tím eh, se země zahřeje natolik, že už ty škody budou nevratné. Připomínám par, eh, výs, závěry panelu IPCC, který zase varuje před klimatickou a ekonomickou, především lidskou katastrofou. Dnes zdroje by se měly zaměřit tam, kde je možné situaci změnit již dnes. To znamená, to je energetická účinnost, obnovitelné zdroje, lepší propojování eh, států, eh, podporování virtuálního skladování, oběhové hospodářství, eh, úspora energie v dopravě, kdy zboží putuje na druhý konec světa. Na to všechno se můžeme soustředit, protože nemůžeme ztrácet čas. A ještě takovou filozofickou otázku na závěr. Možná potřebujeme i úvahy, které jdou nad rámec technických věcí. Lidstvo je dostatečně moudré na to, aby spravovalo, eh, nakládalo s energií a já eh, z různých zdrojů, ale já mám pochybnosti, zda ty zdroje volíme správně. Děkuji. Děkuji vám. Další by měla vystoupit paní Chevalier, ale ona odešla. A paní Grostet má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát zpravodaji Marian Marianesku, protože ta zpráva je skvělá. ITER to není jenom evropský projekt, je to mezinárodní projekt, je to závazek, Evropské unie vůči také celé řadě dalších zemí ve světě. A výhoda je ta, že Evropská unie má ITER na svém území. Jistě, my jsme významným přispěvatelem ve výši 45 ano, je to velmi dlouhodobý projekt, velmi inovující ale samozřejmě nemůžeme okamžitě eh, jak si využít plody té investice. Je to prostě dlouhodobý projekt, který se bude týkat budoucích generací. A jsou chvíle, kdy my politici musí myslet i na budoucí generace. Takže ano, projekt je to složitý, je ambiciózní, taky v důsledku jeho mezinárodní dimenze. Je to projekt, který má mnoho pozitivní externalit, kromě eh, energie, eh, kromě fúze, o které všichni hovořili, to je zásadní významný vědecký projekt. Je to taky projekt, který nám umožní eh, získat vědecké a technologické znalosti, které my zatím nemáme. A je to také důležité právě do této oblasti investovat proto, abychom zcela inovovali. Tím spíš, že tyto inovace budou určitě mít důsledky a vliv na celou řadu průmyslových odvětví a nejde jenom o fúzi, i když je to samozřejmě stěžejní téma, ale bude tam celá řada eh, dalších vědomostí, které bude možné vy, eh, vyzískat z ITERu. Takže porovnávat to s obnovitelnou energií je nesrovnatelné. Samozřejmě ano, snažíme se v oblasti obnovitelných zdrojů, ale to jsou témata naprosto nesrovnatelná. Ty projekty nejsou srovnatelné. Tady s ITER máme projekt pro budoucnost, který si zaslouží jasnou podporu. Děkuji. Děkuji vám. Paní Můdy. Děkuji zpravodaj, také moc děkuji za práci. Jenom navážu na to, co říkali ostatní kolegové. Toto je opravdu velevýznamný projekt, něco, co bychom měli si, eh, jak si uvědomit, jak významné je to i z pohledu klimatických změn, pokud by bychom eh, toto ignorovali, tak bychom ignorovali naši po, povinnost, ale je to stěžejní tento obrovský projekt eh, bude součástí řešení klimatických změn a jiných technologických výzev. A je třeba uznat taky, že eh, poskytuje um, pracovní příležitosti, špičkové technologie, uh, třeba dálkové ovládání nových materiálů um, a další vědecké objevy, které z tohoto projektu vyplývají. A taky je to mimořádné v tom, jak je tento projekt mezinárodní a my současně jsme tam vůči silou, je to na evropské půdě, máme tento úžasný projekt u nás. A z mezinárodního pohledu bych ještě na závěr chtěla říci, že významným přispěvatelem je společný eh, Evropský eh, institut, který eh, sídlí vedle a já si myslím, že je potřeba v tom pokračovat, protože ehm, v roce 2025 eh, eh, by to mohlo už opravdu začít přinášet určité výsledky. Já si myslím, že to je, to je velice chválihodná práce. Děkuji. A nyní dám slovo paní Le Chevalier, jestli chce slovo. Nikoli. Dobře. Za Evropskou komisi DG Energie pan Massimo Gariba. Děkuji. Budete to se mnou muset ještě vydržet. Za prvé děkuji zpravodaji za výbornou zprávu, za výbornou práci eh, a komentáře k návrhu komise. Jak on řekl, Většina těch jeho připomínek je spíš administrativního charakteru, ale jsou důležité na eh, vyjasnění toho návrhu. Komise jim bude věnovat maximální pozornost. Jak poslouchám rozpravu a komentáře jednotlivých poslanců, je důležité zdůraznit, že ITER je veliký dlouhodobý mezinárodní projekt. Je špičkový v oblasti výzkumu, je to zdroj hm, pracovních příležitostí a je to taky zdroj práce pro evropský průmysl obecně. A tak to je teď. To nehovořím o roce 2050 nebo 70. Je to také dlouhodobá reakce na eh, otázky klimatických změn a my nemůžeme omezovat svoji práci na eh, dnešní výsledky a problémy. Myslím, že komise eh, v oblasti ITER toho hodně vyjasnila, když jsme v loňském roce uveřejnili sdělení, kde pan Zanonato to zmiňuje ve svém vystoupení a tam jasně analyzujeme, jak si stojíme a co potřebujeme, nebo co je potřeba v oblasti finančních zdrojů pro eh, nadcházející víceletý finanční rámec a po něm, dokud eh, jak si nenaběhne celý ten systém na plný výkon. Eh, návrh komise na stávající Eh, víceletý finanční rámec je 7,5 eh, miliardy eur. Já mám dvě otázky. Eh, nebo otázku, kterou položila paní Rivázy od Zelených, kdy se připojí ITER do sítě. ITER není koncipovaný na připojení do sítě. ITER je koncipovaný, aby dokázal vědecky velkou proveditelnost fúze jako zdroje energie. To znamená, že bude produkovat více energie, než kolik jí spotřebuje pro dostatečně, na dostatečně dlouhou dobu. To je účel, to má dělat. Takže e, je potřeba a jednotlivými kroky vybudovat na základě zkušenosti z ITERu, tak e, a, a ten musí právě dokázat, že toto lze. A je tu celá řada problémů, které bude potřeba vyřešit e, při výstavbě určitého toho zařízení spíš než uvažovat o, o připojení. Co se týče e, tedy vyřazení ITERu, což byla druhá otázka, bude vytvořený fond, který by se potom použil na vyřazení tohoto zařízení. A chtěl bych připomenout, že je pravda, že e, ten stroj generuje aktivovaný materiál, ale to je úplně jiný typ materiálu, než co je e, generováno v konvenčním reaktoru. Čili s tímto materiálem se bude asi zacházet jednodušeji e, a je a e, také to bude závislé na e, životnosti nebo době rozpadu toho materiálu. Děkuji. Děkuji za vaše e, komentáře a požádám pana Marinesku, našeho zpravodaje, aby uzavřel tuto rozpravu. Děkuji. Jenom abych odpověděl na otázku, není problém s hostitelskou zemí, tam je skvělá spolupráce mezi hostitelskou zemí a ITERem. Eh, i, z For Energy, ale eh, je to eh, v pořádku, ale jenom chci, aby to prostě bylo formálně řečeno. Zatím je to jenom neformální. Proto je tam v mé zprávě ta žádost. Děkuji, to je všechno. Děkuji, kolego. Kolegové ITRE by si přáli tento projekt navštívit. Je to velmi zajímavé, zajímavá návštěva. A jestli mohu doplnit, eh, naprostá schoda, že bychom měli inovovat v Evropské unii, ale inovace je vždycky riziko. Bez riskantních rozhodnutí se nic nedá inovovat. Takže zastavit takovýto projekt, to by znamenalo zabít ve veškeré myšlenky na inovace v Unii. Čili tady není jiná možnost, když to řeknu jednoduše, než jít dál a dopředu. Je to mezinárodní projekt a my musíme být na špici. Lhuta pro pozměňovací návrhy 11. října, hlasování v ITRE 21. listopadu a další bod 12. Evropský fond pro regionální rozvoj a fond soudržnosti. Máme návrh zprávy pan, od pana Joao Ferreira z GUE, je náš zpravodaj. A je to příprava nadcházejícího víceletého finančního rámce. Evropská komise navrhuje nařízení o, regio- o fondu eh, pro regionální rozvoj a, eh, a další na 21 tého a dále Fond regionálního rozvoje a Fond soudržnosti identifikují specifické cíle a rozsah podpory pro oba fondy, včetně nepřijatelných nebo ne, ne, nevolitelných aktivit. Čili je důležité, že můžeme zahrnout naše témata právě také do Fondu regionálního rozvoje nebo Fondu soudržnosti. Takže já eh, dám slovo kolegovi Miguelu Viegovi, který nahrazuje pana Joao Ferreru z GUE, takže aby, vyzývám, aby zahájil naši rozpravu. Děkuji, já budu hovořit portugalsky. A vysvětlím, proč jsem tady. A sice kolega Ferreira nemohl se dostavit, protože má nějaké povinnosti v Portugalsku. Takže já tady přečtu jeho poznámky, eh, poznámky pravodaje. Výchozí premisa je ta, že Eh, jde o klíčovou funkci politické, eh, fondu soudržnosti, kdy se cílem je eh, snižovat asymetrii a nerovnost mezi jednotlivými částmi. A to je jaksi klíčová myšlenka politiky soudržnosti obecně a konkrétně orientace těchto dvou fondů. Evropská komise v rámci eh, konzultací dospěla k závěru, eh, kdy většina konzultovaných osob pociťuje, že snížení, že snižování rozdílů mezi regiony je velmi důležité. Souvisí to se sociální inkluzí a bojem proti chudobě. Čili to je ta výchozí premisa. Samozřejmě tím se dostáváme k některým negativním závěru. Když hovoříme o nařízení, tak se to týká desetiprocentního škrtu sociálních fondů eh, a 40% eh, škrt ve fondu soudržnosti je špatná zpráva. To je e, zpráva, která znamená podkopání toho hlavního cíle a hlavně specificky bychom v praktických praktickém měřítku mohli dospět k duálnímu e, snížení, jednak kvantitativní snížení, celková částka se snižuje a za druhé e, dochází k omezení a zmenšení cíle a počtu rozsahu eh, možností výběru eh, projektu pro členské státy. Takže to je mm, eh, něco, s čím se snažíme našimi pozměňovacími návrhy bojovat, aby, jestliže cílem je omezovat rozdíly mezi regiony, tak abychom současně tam vnesli určitou flexibilitu. Na to jsme se soustředili, aby se omezily negativní dopady těch navržených změn. Já uvedu příklad. Možný rozsah pro, jednotlivé, pro jednání s jednotlivými zeměmi umožňuje eh, jak si vyskočit z té svěrací kazajky, eh, která je určená tak, aby členský stát mohl eh, fond soudržnosti eh, jak si zaměřit na ty regiony, které to považuje nejvhodnější. A eh, v závěrech zdůrazňuje hlavní body, které naše pozměňovací návrhy pokrývají. Týká se to eh, kvalitních obecných veřejných služeb, kvalitní udržitelné mobility eh, v rámci regionu a mezi regiony na nízkouhlíkovém základě, podpora železnice, podpora tradičních odvětví v řetězci hodnot, reindustrializace regionů, které eh, eh, v minulosti průmyslové byly Eh, protože bez soudržnosti a bez jinak nelze bojovat eh, proti asymetrii, když se nepodpoří zaměstnanost v těchto oblastech. Rozvoj kompetencí a infrastruktur pro optimální využití modré ekonomiky, bydlení, posílení veřejných politik – do respektování životního prostředí, politika bydlení, městská politika a zvláštní pozornost je třeba vědo, vě, věnovat zvlášť odlehlým regionům. Protože se domníváme, že tady ten přístup k eh, zvlášť odlehlým regionům je naprosto nepřijatelný. že Ferraro chce poděkovat sekretariát taky za pomoc a bude samozřejmě připraven spolupracovat se stínovými zpravodaji na tomto návrhu zprávy. Děkuji. Tam jsou velice důležité pozměňovací návrhy z pohledu ITRE, takže jestli chcete to tady teď eh, pro, projednat, je to velice důležité z pohledu EPP. Tady eh, nyní dostává slovo kolega Denis Radke. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vám děkuji. I když pan kolega Ferreira zde dnes není, dovolte mi, abych nejprve poděkoval za jím předložené návrhy. Zareagoval na ně a těším se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji, tak abychom snad v příštích týdnech společně učinili důležitý příspěvek k tomuto zásadnímu tématu politiky EU. Proč je to pro mě osobně také důležité téma, to bych vám zde rád osvětlil. Jenom na úvod, já pocházím z Německa z Porůří, což je region silně ovlivněný uhlím a ocelí. Vlastně poslední těžbu uzavřeme letos. Máme ještě ocelářský průmysl, ale už ne v takovém rozsahu jako třeba před 30 lety a postupně zde zaměstnanost v tomto odvětví klesá. A proto i můj region, z kterého pocházím, tak jako další regiony z Německa a v Evropě, prodělávají velice komplikovaný, komplikovanou změnu strukturálního charakteru a ne, nezvládneme ji pouhými regionálními úsilími nebo vnitrostátním úsilím, ale je zde i zapotřebí potřeba nebo koordinace ze strany Evropské unie. Máme pozitivní příklady, kde ta strukturální změny jdou správným směrem, ale i řadu e, příkladů i ve městě, odkud pocházím já, kde prostě mizí práce v průmyslu a nahrazují se pracovní místy v oblasti služeb a logistiky, která ale nenabízejí víc než minimální mzdu a to sebou přináší výrazné společenské změny a znamená to i erozi naší hospodářské základny. Otázka dalšího rozvoje kohezní politiky má proto opravdu ústřední význam. Obecně návrh Evropské komise vítám. E, nahlížím jako pozitivní, že strukturálně slabé i silnější regiony mají být eh, při transformaci podporovány a nadále si myslím, že návrh komisy je dobrý základ pro aktivní zapojení místní eh, úrovně v utváření programů. Promocí dobré spolupráce vnitrostátní i lokální úrovně se daří nastolovat takzvanou multilevel governance, řízení mnoha úrovně a v tom základním nařízení jsou určité cíle a chci pozitivně poukázat na ty, na to, že to jsou témata nejenom dnes velmi důležitá, aktuální, ale a možná omluvíte poslance EPP, ale že jde o to, že se snažíme implementovat pilíř sociálních práv. To pro mě zásadní aspekt, protože pan Juncker také říkal, že to je něco, co mu velmi leží na srdci. A proto je dobré a správné, že právě i zde, na tomto místě, se toto téma objevuje. No a poslední aspekt, integrace migrantů. To je téma, které zatím rozdělovalo Evropu. Je to také důležitý aspekt, že ti, kteří říkají, my pomůžeme v otázce uprchlíků, i touto cestou získají aktivní eh, integrační podporu ze strany EU a myslím, že to je správný eh, přístup a těším se na spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, za všechny vaše poznámky a dalším řečníkem bude pan Rupert Matthews za EKR. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu zpravodaji za návrh a doufám, že brzy najdeme kompromis, pro regi, kde se zaměříme na digitální dimenzi a energetiku, protože koheze je důležitá pro zvyšování produktivity a prosperity tam, kde to Evropa nejvíce potřebuje. A proto vítáme návrh komise. Zaměřuje se na nejdůležitější oblasti, jako je čistá energetika, propojení IKT a inovace a není nějak výrazně preskriptivní. Vítáme také harmonizaci eh, pravidel financování a stěžování administrativní zátěže soutěže a komplementarity mezi tímto návrhem a economic governance. Ale členské státy by měly mít maximální svobodu při stanovování svých priorit v souvislosti se svými specifiky. Vítáme tedy řadu na, částí návrhy, ale je třeba jít i dále. Jsou zde vítané prvky e flexibility, například, aby členské státy dali více peněz na své priority. A nebo potom také téma eh, cílů v oblasti skleníkových eh, plynů, cirkulární ekonomiky a další jsou důležitá témata. Odstraňování, dodržování pravidel eh, zákazu státní pomoci by měl byl krok zpět ale také cíle plné zaměstnanosti by asi neměly náležitý dopad na ekonomiku. Nicméně toto je možnost, jak eh, najít široký kompromis s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji a doufáme, že v to finální nařízení náležitě pozitivně ovlivníme a na spolupráci v tomto se těším. Děkuji. Paní Live Virenk nahrazuje pana Rike. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Pan eh, Rike lituje, že zde dnes dopoledne nemůže být, protože se projednávají jeho zprávy na tranu paralelně v tuto dobu. Děkuji panu zpravodaji za detailní návrh stanovisko. Pan Rike v podstatě souhlasí se zpravodajem s poukázáním na klíčový cíl dvou fondů a sice snížit ekonomickou, sociální a teritoriální nerovnost v EU. Pan Rike podporuje to uh, tematické zaměření oblasti e RDF, což je efektivní rozlišení, ale souhlasí také s zpravodajem, že ta různá procenta pro různá cíle by měla být lehce snížena. Pán Rike se domnívá, že některé pozměňovací návrhy k příloze zacházejí příliš daleko a jiné zase asi nejsou v kompetenci ITRE, byť jsou to návrhy zajímavé. No a v neposlední řadě ve svých pozměňovacích návrzích pan Rike předloží novou myšlenku 20 miliardový transfer z ERDF do CEF z celkového rozsahu 200 miliard. Tento transfer umožní projektům spojené s CEF, aby byly řízeny centrálně, což se u CEF ukázalo jako velice efektivní. V souvislosti se stávajícím my ustanovením už 10 eh, miliard bylo převedeno do CF eh, z fondu soudržnosti, kde je celkem 41 miliard. A pan Rike doufá, že tuto novou myšlenku podpoříte a je vám k dispozici pro to, aby s vámi prodiskutoval dále. Děkuji. A nyní paní Griffin. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byla v monitorovacím výboru v 90. letech ve Fisite a tam právě to byly evropské peníze, které nám pomohly při transformaci tohoto regionu. A právě propojení ERDF a ESF zde hrálo důležitou roli, protože nešlo jenom o struktury a infrastrukturu, ale i o eh, rekvalifikace, nabití nových eh, dovedností, Ehm, zařízení předškolní péče, ehm, umožnění návratu žen do zaměstnání a podobně. A já uznávám, že vlastně to byla Evropa, která změnila Liverpool a okolí Liverpoolu. Ale, pane předsedo, co chci říci, co je zásadní, je to, aby se ta rozhodnutí činila na lokální úrovni, protože regiony se nesmírně odlišují, jsou tam různé východiska a mít tu lokální expertizu ze strany všech aktérů, jak co se týče nastavení těch programů i rozhodovacího procesu, to je prostě zásadní. Nemůže se toto rozhodovat na úrovni členského státu, ale je třeba, aby se rozhodovalo na místní úrovni informovaně o místních eh, okolnostech. Děkuji. Ano, děkuji za tuto důležitou technickou poznámku. Ale pochopil jsem, že i více flexibility při našem rozhodování byste asi uvítala. A nyní se přihlásil pan Količek, který chce také něco říci. Děkuji, já bych eh, měl několik eh, poznámek eh, k tomuto tématu. Česká republika vzhledem k tvaru země má spoustu hraničních regionů, relativně zaostalých. Navíc se potýkáme s více než třemisty vyloučenými lokalitami, a navíc máme velký strukturní problém v místech, kde se pomalu ale jistě chylí ke konci těžba uhlí. Zvenku to tak nevypadá, nezaměstnanost je malá, ale je to eh, velký problém. Pro zbližování úrovně regionů, to, o čem hovoříme, to znamená regionální eh, fond regionální rozvoje a kohezní fond spojený má velký význam. Samozřejmě je tam Connecting Europe Facility a e, fondy spolu, přeshraniční spolupráce. Ale e, já si myslím, že je důležité, aby za prvé byla větší flexibilita při možnosti čerpání těchto prostředků a za druhé je strašně důležité, aby tam bylo maximální zjednodušení administrativy, protože zejména v České republice většina těch oblastí, které potřebují vyrovnat tu ekonomickou úroveň, jsou odlehlé venkovské regiony, kde jsou spíš malé obce a ty mají s rozsáhlejší administrativou vždycky problémy. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much on behalf of the European... Děkuji a nyní za Evropskou komisi generálního ředitelství pro um, městskou a regionální politiku, pan Žilen. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji za možnost vystoupit zde dnes dopoledne. Děkuji panu zpravodaji za odvedenou práci a za detailnost stanoviska. Přístup komise k politice soudržnosti po roce 2020 Vychází z toho, že je třeba vytvořit politiku a nařízení v této politice, kde to bude všechno snažší a rychlejší k implementaci než dosud. A to je jedna z hnacích sil při vytváření návrhu nařízení a míře detailnosti, kterou jsme se snažili poskytnout z hlediska obsahu tedy v souvislosti s eh, RDF a fondem soudržnosti jsme se snažili udržet ten obsah pokud možno flexibilní. Máme zde pět politických cílů, které máme vlastně rozložené do nějakých 20 specifických cílů, zatímco stávající struktura má 11 tematických eh, cílů a více než 40 investičních priorit. Takže toto je není taková kompaktnější prezentace, umožňující ale větší flexibilitu členským státům a regionům, když vytvářejí programy. Ale je třeba zde nastolit rovnováhu. A ta se týká požadavků tematického zaměření v návrhu komise. Snížení tematické koncentrace by znamenalo krok nesprávným směrem. Zaměření na tematickou koncentraci, tam jde o to, aby to bylo přímé propojení mezi obecnými politikami EU eh, e a tím, za co jsou vynakládány kohezní peníze. A proto se v, té, v tématech měřeme za, na zacílení inovace a zelené ekologické náklady. A to by měly být takové ty zastřešující priority výdajů v kohezi. Samozřejmě na tento rámec zde je flexibilita pro regiony přizpůsobit se specifikum, ale nechceme, aby se příliš utrácelo za příliš velké množství rozdílných priorit, což vede k riziku, že by potom ten obecný dopad politiky soudržnosti nebyl tak účinný. Podobně chci poukázat na článek 6 návrhu komise o vyloučení z financování. To bylo připravováno jako přímé propojení na další politické oblasti EU a bylo by kontraproduktivní, kdybychom vytvářeli na jednu stranu politické priority, ale potom vynakládali peníze na něco úplně jiného. Takže to je ta myšlenka za tím článkem 6. A na závěr chci poukázat na to, že ty velmi odlehlé regiony jsou významnou prioritou komise a je zde extra financování pro tyto regiony, které jde nad rámec toho, co dostávají ostatní regionu a je zde specifická další flexibilita v návrhu, tak aby bylo možné zohlednit jejich geografická specifika. Děkuji. Děkuji vám. A na závěr opět pana Miguela Věga požádám o slovo. Děkuji vám, jenom stručně děkuji všem za komentáře a za učiněné návrhy. A rád bych podtrhl, že zde opravdu vidíme velký potenciál Eh, k dohodě nad aspekty, které považujeme za důležité. A na zasedání stínových zpravodajů tato témata budeme dále sledovat a zabývat se jimi. jsme zdrženlivě optimističtí a jsme toho názoru, že se nám podaří najít dobrý konsensus a vypracovat dobré stanovisko. Těším se na viděnou na příštím zasedání stínových zpravodajů. Děkuji. Termín pro pozměňovací návrh 10. 10. hlasování i 21. listopadu a příslušný výbor REGI bude hlasovat 3. prosince. Bod číslo 13 našeho pořadu jednání zavedení programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021 až 2025, kterým se doplňuje rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa. A zpravodajkou je paní Polana Try. Je to součást legislativního balíčku k horizontu Evropa, rámcového programu pro období 2021 až 2025. Souladu je se stávajícím programem, ale jsou tam určité změny. A my jako Evropský parlament jsme byli vyzváni ke konzultaci v tomto návrhu rozhodnutí rady podle článku 7 smlouvy Euratom. Takže nyní poprosím zpravodajku, aby se ujala slova. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové. Chci také poukázat, že to je součást programu Horizont Evropa, o kterém jsme intenzivně a účinně diskutovali včera, což je největší program financování jsme diskutovali hodně o tématech jaderné energetiky a nyní zde tady máme ten program pro atomovou energii a výzkum odbornou přípravu v oblasti energetiky. A také otevřená věda v horizontu i v předchozích programech byly úspěšné a tím by se tady měl řídit i program Euratom. A jsem pevně přesvědčená o tom, že je správný čas na to, abychom to umělé rozdělení Euratomu a Horizontu začali na něm pracovat tak, aby Euratom se dostal do plného spolurozhodování. Děkuji, že alespoň zde proběhla tedy žádost o konzultaci EP ale domnívám se, že z hlediska postupu by to měl být plný integrovaný horizont Evropa a nemělo by to být takto vyčleněné. A také to pravidlo 5 let plus 2 je trochu umělé, když jinde je to prostě 7 let. Tak eh, vím, že se to teď dělá jinak, ale proč to nezmínit? Vítáme to, co předkládá komise. Odráží to už dřívější komentáře i našeho parlamentu, jak tím směrem by se program měl ubírat. Například možnosti vědců v oblasti jaderné energetiky, aby mohli se zapojovat do programu akce Marie Curie a podobně. A také zjednodušení programu a lepší sladení se programy Horizont Evropa a to právě návrh komise odráží a to já vítám. Když se podíváme na eh, oblast bezpečnost, eh, jaderné fúze, Fusion for Energy a GNR for Sea. Bezpečnost je zásadní téma, tak abychom eh, využili přínosu této energie a minimalizovali rizika. Potřebujeme bezpečnější a efektivnější provozování jaderných zařízení a stávajících eh, zařízení. V souvislosti s pařížskými umluvami potřebujeme čistší eh, technologie, takže jaderná energie, teď důležitou součástí energetického mixu a možná ještě bude několik let nebo desetiletí přispívá k dekarbonizaci systému jako takového, ale bezpečnost stávajících reaktorů je klíčová, tak abychom také musíme vytvářet širokou expertizu v dané oblasti napříč EU. A měla by se zde provést eh, menší realokace eh, z JRC e do toho jaderného pilíře. Už minule eh, zde byl určitý převod a nyní se 1 až 2 ještě navrhují navrh. JRC e je důležitý pilíř daného programu. Teď je otázka, jestli potřebujeme pro ten E, pilíř štěpení více, ne, štěpení více financí nebo ne. Návaznost financování vědy v této oblasti už zde bylo zmiňováno v souvislosti s předchozími diskusními body, takže to nemusím opakovat. A problematiku už jsme diskutovali, takže v tom pilíři syntézy nechci nic měnit. Samozřejmě je důležité, abychom dotáhli Fusion Roadmap, a největší část těch financí by se tedy pro tuto oblast měla využívat. Děkuji. Děkuji, děkuji za veškeré poznámky. Nyní tady stínový zpravodajové za EPP. Bude mít slovo paní Francia Grostet. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych poděkovala zpravodajce za skvělou práci, protože se jedná o program, který je zásadní pro Evropu pro Evropskou unii a patří také mezi priority naší politické skupiny. Energie jaderného původu, o tom už jsme dnes dopoledne hodně hovořili, umožňuje naplnit cíle snižování emisí CO2 v Evropě, takže je to důležitá součást naší evropské strategie dekarbonizace z dlouhodobého časového horizontu a návrh Evropské komise to eh, správně připomíná. Jaderné odvětví, to je odvětví velice novátorské, už to tady zaznělo v souvislosti se zprávou o ITERu. Vznikají tady velice kvalifikovaná pracovní místa, dochází k posilování technologické vůdčí úlohy EU. Je to vidět eh, i u projektu ITER, o kterém už jsme hovořili. A neměli bychom se tedy eh, zbavovat té výhody, kterou můžeme mít v této oblasti a toho pokroku. Potřebujeme financovat výzkum a vývoj v této oblasti, protože eh, to potom má velké dopady eh, například na zdraví, pokud jde o radiovou ochranu pacientů, zdravotnického personálu, musíme se snažit o zajištění synergií. Také je to odvětví, kde eh, jsou velké otázky týkající se bezpečnosti, je třeba zajistit bezpečnost zařízení, bezpečnost lidí a program zdůrazňuje i tento aspekt. Potřebujeme tedy významný rozpočet pro Euratom, ale zároveň je třeba zajistit flexibilitu mezi jednotlivými strategickými prioritami. Já podporuji zpravodajku především v tom návrhu Eh, že by tam byl větší podíl týkající se eh, toho štěpení, ochrany, ale také nesmíme zanedbávat výzkum a vývoj v oblasti fúze jaderné syntézy a je tedy třeba najít nějaký, nějakou vhodnou rovnováhu a zároveň zajistit rozpočtovou flexibilitu při realizaci programu. Děkuji. Děkuji. Pan Kohlíček za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní kolegyni Kumpla Natry i mojí předřečnici François Grostet za podporu tohoto programu. Myslím si, že jsme se nedotkli akorát jedné věci, a to je popularizace tohoto druhu vzdělání a podpora tohoto druhu vzdělání na úrovni středních a vysokých škol. Protože eh, dnes nám už eh, v Evropské unii začíná chybět celá generace vysokoškolsky vzdělaných lidí, protože nejrůznější kampaně, eh, které se snaží očerňovat jadernou energii, tak nám odstahly ty technicky vzdělané lidi a Eh, v tomto oboru nemohou dělat lidé nedovzdělaní. To musí být skutečně technici každým coulem a mají velmi přísné zkoušky, aby vůbec se dostali k jadernému zařízení. Tak to je jedna poznámka, to bychom tam měli eh, velice eh, zakomponovat. Druhá věc, je tady obrovské nové téma a to je specifické léky, které využívají jaderných materiálů. Eh, to je obrovské téma, které do budoucna bude mít stále větší a větší důležitost. Eh, radioaktivní jod, například pro léčení štítné žlázy a podobně. Eh, třetí téma, které si myslím, že je třeba zařadit, a to je téma, to je téma v kterém jsme se věnovali u zprávy kolegy Kurumbaševa. Konkrétně je to výzkum jak nakládat s málo a vysoce radioaktivními materiály, když se likviduje jaderné zařízení jakéhokoliv typu. Protože to je perspektivně velice důležité, stejně tak jako přepracování jaderných materiálů, ať už je to kobalt, který se používá v lékařství, nebo jsou to eh, materiály, které se používají v reaktorech. Takže to si myslím, že by eh, bylo vhodné, abychom perspektivně tady doplnili, protože to jsou věci, v kterých můžeme být světový lídr a patří to do hm, Horizont Europe. Děkuju. Děkuji. Nyní pan kolega Tamburano za EFDD. Děkuji, pane předsedo. My souhlasíme se s pravodajakou požadavek na větší zapojení parlamentu, pokud jde o program eh, výzkumu a odborné eh, přípravy. Musí to být napojeno na politiky EU, ale eh, nesouhlasíme s některými oblastmi, které mají být financovány. My si myslíme, že oblast odborné přípravy v jaderném Eh, oblasti by neměla financovat takové metody eh, či nástroje, Eh, které podporují eh, ty jaderné elektrárny, které jsou staré 40 let a jsou tedy velice nebezpečné. V EU máme 138 reaktorů a většina z nich eh, se chýlí ke konci životnosti a je to tedy takový damoklův meč, který nad námi vysí Je takový slon v našem společném domě, který způsobuje vysoké náklady na vyřazování z provozu a je to otázka, která bude v čase stále důležitější nižší. Je třeba v tom jaderném parku EU financovat především eh, modernizaci jaderných elektrán. Pak je tady jaderné lékařství eh, a také otázka eh, hygienických požadavků i v případě nějaké jaderné katastrofy. To vše by tady mělo být zahrnuto. Děkuji. Děkuji vám. Paní Kristel Švalie za ENF. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji zpravodajce. My potvrzujeme naši podporu jednotlivým cílům Euratomu a také pětiletému programu. Eh, bohužel došlo opět k velkému snížení rozpočtu na tak důležité problémy z hlediska bezpečnosti a dodávek energií. Je to i problematika pro zdravotnictví, jak to zmiňovali kolegové, životního prostředí. 1,67 miliard na pět let a program tedy znamená 334 milionů ročně, zatímco to dosud bylo 400 eh, milionů ročně, dříve i 450 a nás tedy mrzí, že komise si eh, toto nevytyčila jako cíl, že se nezaměřuje více na zkoumání štěpení, jaderného štěpení. Všichni Evropané mají zájem na jaderné bezpečnosti, i když v jejich zemích se neprovozují reaktory na výrobu energie. Z eh, zpravodajka eh, zelených u posledního textu Euratomu měla velice dogmatický postoj a my jsme tedy poměrně spokojeni eh, s tím, co navrhuje paní Kumpula Natry. Souhlasím s tou snahou považovat jadernou energii jako energii, která může přispět k dekarbonizaci a také je to energie, eh, která může, nebo přístup, který může podpořit další výzkum v oblasti jaderného štěpení. Sdílíme stejné cíle, pokud jde o budoucnost jaderné syntézy. Možná trochu odlišnost oproti zpravodajce, to je otázka konzultace parlamentu při každém etapě programu. To by mohlo zkomplikovat fungování tohoto, eh, tohoto historického programu. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát, paní kolegyně. Eh, za generální ředitelství pro výzkum z Evropské komise, pan Patrick Child. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl poděkovat zpravodajce i dalším poslancům, kteří přispěli do této spíše pozitivní diskuse, která se týká návrhu. Komise bere jako východisko konsenzus, který zavládl v EU po um, katastrofě ve Fukušimě, a sice, že bychom se měli ve výzkumu a inovacích zaměřit především na bezpečnost a ochranu před radiací, což je tedy důležitá složka i v rámci programu eh, výzkumu jaderné syntézy. O tom tady kolegové hovořili. Rozhodně vítáme příspěvek od Evropského parlamentu do diskuse, kterou jsme už dříve vedli k programu Euratomu. Především nás povzbudila ta silná většina, která hlasovala pro nedávné rozšíření eh, programu Eh, na období 2019-2020. Podle smlouvy o Euratomu eh, jsou tady určitá institucionální omezení, pokud jde o formální zapojení Evropského parlamentu, ale jsem velice eh, potěšen, že byla tedy přijata iniciativa zpracovat stanovisko k tomuto textu. My se velice těšíme na diskusi s vámi o jednotlivých bodech. Návrh, který předkládáme, eh, vychází z úspěchů současného programu výzkumu a odborné přípravy. Jsou tady některé nové prvky, které si zaslouží zmínku, především ve světle diskuse, která zde právě proběhla. Za prvé, skutečně se snažíme zajistit lepší konzistenci a zjednodušenou prezentaci všech cílů, abychom zajistili dobré propojení mezi nepřímo financovanými výzkumnými aktivitami v oblasti štěpení a mezi tím, co dělá společné výzkumné centrum. Byly tady pozměňovací návrhy zpravodajky, které se snaží změnit ten rozpočtový příspěvek. To by asi pro nás bylo trochu problém. Návrh komise se snaží najít rovnováhu mezi jednotlivými složkami Eh, a myslím, že se nám podařilo dosáhnout takové, eh, takové harmonické kombinace. O tom ale ještě můžeme diskutovat. Pak tady je řada dalších bodů, kde, myslím, diskuse velice dobře ukázala, že jde stejným směrem jako návrh komise. Eh, návrh nové, zajištění nové generace výzkumníků v jaderné oblasti, tak abychom si uchovali intelektuální vůdčí úlohu, zvláště zahrnutím eh, jaderného výzkumu do oblasti opatření Marie Curie Sklodovské. S tím také souhlasíme. Spravodajka také zdůraznila potřebnou konzistenci mezi programem Euratomu a programem Horizont Evropa. Myslím, že eh, kolega, který hovořil nedávno před tímto výborem, eh, také se zmiňoval o tomto aspektu. Poprvé jsme do návrhu právního textu zapracovali výslovně právní základ pro větší synergii mezi oběma programy, což myslím jde správným směrem. Samozřejmě je třeba dodržovat to, že tady jsou eh, jiné základní texty pro Euratom a pro Horizont Evropa. Také jsme ve svém návrhu zahrnuli některé myšlenky typu eh, aplikovaný výzkum v oblasti eh, radiace, jenom nad rámec oblasti medicíny. Může se to využívat v oblasti průmyslové, v oblasti eh, bezpečnosti nebo životního prostředí. Myslím tedy, že celkově tato první diskuse byla pro mě velice užitečná. Umožnila mi lépe pochopit, Eh, to, co leží poslancům na srdci a budeme se těšit na pokračování spolupráce, až budou k dispozici pozměňovací návrhy. Děkuji, děkuji. A nyní paní zpravodajka na závěr. Děkuji, já se těším na podrobnou diskusi o pozměňovacích návrzích. Budeme pracovat se stínovými zpravodaji. Vítám také to, co tady řekli kolegové. Eh, že máme jasnější cíle výzkumných aktivit, eh, eh, potřebujeme také pracovat na technologiích vyřazování z provozu, nicméně to vyřazování z provozu to také musí zajistit samotné odvětví, nedá se všechno financovat z veřejných peněz. Na to také musíme dbát. Samozřejmě to vyřazování Eh, vyžaduje i znalosti v oblasti bezpečnosti. a znalosti dalšího možného využití součástí těch elektráren. Děkuji. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je čtvrtek eh, tento týden, takže nemáme na to mnoho času, to znamená 11. října. A sejdeme se znovu v půl třetí. To je tedy lhůta, kterou si dáváme na oběd. Děkuji vám všem. A uvidíme se za eh, dvě hodinky.